Welcome everybody. Our... Všechny vítám. My teď zahájíme zasedání a přejdu do švédštiny. Dobrý den, vítám vás na dnešním zasedání výboru. Právě proběhlo zasedání koordinátorů, takže se můžeme věnovat eh, hned bodu 2, přijetí pořadu jednání. Dochází ke změně. Jeden bod je třeba přesunout. Bod číslo 7, situace nezletilých bez doprovodu. Ten bod dnes eh, řešit nemůžeme, ten se odsune na později. ale jinak myslím, můžeme pořád jednání schválit. Teď tady bod číslo 3. Schválení zápisu eh, z 27. března 2012. Takže to je třeba schválit a dále schválit i zápis ze schůze 17. a 18. prosince 2012. Také navrhuji schválit tento zápis. Dalším bodem je číslo 5, sdělení předsedy. Já chci pouze oznámit, že máme tlumočení z 12 jazyků. Ne tedy ze všech, ale 12. Vítám i naše hosty, kteří sedí vzadu v sále. Jsou to hosti eh, poslance Sylvie Guillaume 25 studentů politologie z Francie. Velice vás zde tedy vítám. Ještě jedno sdělení pod bodem 5. Evropském pravidlu, eh, v parlamentu platí pravidlo, že v jednom oddělení se nesmí pracovat déle než, určitý, než určitou dobu a pak je třeba přejít jinam. Jedna osoba tento měsíc eh, dospěla do této lhůty kolega Petr, který už pro nás pracuje poměrně dlouho a já jsem velice smuten, že budete muset odejít. Vy jste pro náš výbor odvedl mnoho práce, pracoval jste kompetentně a profesionálně, máte vždy dobrou náladu. Vždycky jsem z vás měl dojem, že všechno je možné, když člověk pracuje pilně jako poslanec a něco chce, tak eh, vy to vždycky poskytne. Takže eh, já si velice vážím vaší práce, já jsem s vámi často spolupracoval i na svých zprávách, tam jste hodně mi pomohl a pomáhal jste i v řadě jiných e, situací, jak říkám, vždy s dobrou náladou, vtipný, profesionální, kompetentní, a také máte depeš, rád Depeche Mode. To je podle mě velmi důležité, protože člověk, který má rád Depeche Mode, jasně pracuje skvěle. To je naprosto přirozená věc. takže je škoda, že odsud odchází fanoušek Depeche Mode. Ale v parlamentu zůstanete, takže možná, že s námi si budete vyměňovat poznatky o Depeche Mode v jiném kontextu. Takže Bernardo, velice vám děkuji. Já jsem nejdřív váhal, jestli mám o Depeche Mode hovořit, ale a chtěl jsem do svého projevu dnes zapracovat ještě eh, řadu dalších eh, tedy názvů hudby Depeche Mode, ale to se mi asi nepovede. A teď bod číslo 6, sdělení předsedy o doporučení koordinátorů z 21. ledna 2013. A nikdo nepožádal o žádné změny těchto doporučení, takže ty lze také schválit. Eh, bod číslo 7 byl odložen a nyní tady přistupujeme k bodu číslo 8, sociální bydlení v Evropské unii. A já dám slovo hned eh, zpravodajce. Uh, Mojice Kleva Kekuš eh, od socialistů. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám taky ráda depešmout, ale já jsem tedy si připravila stanovisko k sociálnímu bydlení. Hlavní eh, výbor je výbor pro zaměstnanost, takže ti, Eh, měli na starosti vypracování definic a tak dále. Kdykoliv se projednává eh, nebo vypracovává stanovisko, nikdy není dost času a místa na to tam dostat všechno. Takže já jsem chtěla, aby vlastně na tu kostru základní, tedy přišlo to další, co tam patří, a, a společně s ostatními kolegy z výboru a se stínovými zpravodaji po první dnešní výměně názoru bych toto ráda udělala. Moje stanovisko se zaměřuje na hlavní skutečnost, že eh, žen v chudobě žije mnohem více než eh, mužů. Je to způsobeno eh, hlavně tedy vinou demografického vývoje a nerovných odměn. Ze statistiky víme, že v roce 2010 24 žen žilo v chudobě a je tady vysoké riziko sociálního vyloučení. Je to zhoršeno ještě krizí a vším tím, co se děje v Evropské unii v uplynulých letech v důsledku krize, finanční krize. Vyšší nezaměstnanost právě u žen. V roce 2012 eh, byla 11% nezaměstnanost a vinou nízkého příjmu ženy postupují vyšší riziko toho, že budou bydlet v nebe, nebezpečném a méně kvalitním prostředí. Máme tady zvláště zranitelné skupiny žen, ženy samoživitelky, ku příkladu, a na základě výzkumu a analýz, které jsem nedávno přečetla, jsem si uvědomila, že je více, eh, sedmkrát více svobodných matek než svobodných otců, proto je potřeba, aby eh, měli přednost v přidělování sociálního bydlení v členských státech. Ale jsou tady i další zranitelné skupiny, jako ku příkladu migranti, eh, lidé se zdravotním postižením, starší lidé, lidé z menšin. Takže nejde jen o matky samoživitelky, ale eh, je potřeba se na tyto skupiny více zaměřit. A potom jsem vyzvala členské státy, aby Eh, vytvořili eh, sociální bydlení a pomohli ženám eh, získat nezávislost tím, že jim usnadní harmonii pracovního a, a, a rodinného života. A jako zvláštní bod jsem, zas, jsem ještě zařadila domácí násilí, které také často je způsobeno tím, eh, nebo, nebo následkem je, že z finančních důvodů ženy nemají eh, možnost si najít vhodné bydlení a eh, dostat se z tohoto bludného kruhu. A konečně vyzývám členské státy, aby prováděly analýzy a výzkum na základě pohlaví, aby rozlišovali údaje z výzkumu podle pohlaví, zvlášť co se týče sociálního bydlení musím říct, že je veliký rozdíl eh, v tom, jak členské státy chápou pojem sociální bydlení. Do této debaty jsem se pouštět neměla. Ve výboru pro zaměstnanost byla prezentována studie, kterou nechal vypracovat Evropský parlament. Hovořilo se tam o tom a já jsem pochopila, že existují různé rozdílné koncepce toho, co to sociální bydlení znamená. Takže já jsem se místo toho snažila spíše v tomto stanovisku eh, zaměřit opravdu na situaci žen, protože je to náš výbor, který se zaměřuje na postavení žen. Ale těším se na spolupráci s stínovými zpravodaji a dalšími kolegy z jiných výborů v nadcházejících týdnech a měsících, aby tato zpráva byla ještě lepší. Děkuji. Tak så mycket för eh, Děkuji vám. A nyní máte možnost rozpravy. Kdo si přeje slovo? Fru Jory, varsågod. Eh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za její práci. Já si myslím, že mohu souhlasit v zásadě s názory vyslovenými v této zprávě. Vzhledem k tomu, že máme v Evropě sedmkrát více svobodných matek než svobodných otců a svobodné matky jsou nejvíce postiženy finanční a ekonomickou krizí, měli bychom se zaměřit hlavně na ně a tyto ženy by měly dostat přednost, pokud jde o sociální bydlení, pokud existují nějaké eh, čekací listiny. Vzhledem k tomu, že takové dostupné sociální bydlení není často eh, k dispozici. Některé členské státy sice mají, nabízejí takové bydlení, ale ceny nájmu jsou příliš vysoké. Jsou v podstatě ty nájmy stejně vysoké, jako eh, jsou nájmy na trhu. Přístup ke slušnému bydlení, bych ráda připomněla, je základním právem. A tolik z mé strany k této věci. Děkuji za pozornost. Tak se mi för Děkuji vám. Chce se přihlásit o slovo zástupce komise? Prosím, máte možnost. Good afternoon, my name is Julius. Dob, dobré odpoledne, já se jmenuji Julius Dobekbeke, jsem z DG Implement. Je pravda, že možná je, je sedmkrát více svobodných matek než otců, ale na druhé straně je pravda, že je mnohem více mužů, kteří jsou bez domova. Je, je to otázka pohledu na věc a i pro tyto osoby, kteří jsou bezdomovci, i pro ně může být sociální bydlení řešením jejich situace. Děkuji. Ještě ještě někdo? Då ger jag avslutningsord till eh, fru Kleva. Varsågod. Hm. Na závěr dám slovo opět zpravodajce. I decided to use the single mothers. Já jsem použila příklad eh, svobodných matek. Viděla jsem tyto uh, údaje ve studiích a považovala jsem je za důležité. Já jsem nicméně přesvědčena, že zohledním všechny tyto připomínky, těším se na spolupráci, zapracuji je a těším se na další diskusi této věci v nadcházejících týdnech. Tua. Eh, verkar inte vara som att eh, det finns någon mer som vill sätta... Dobrá. Zdá se, že už se nikdo další k tomuto tématu o slovo nehlásí. Takže bych eh, rád oznámil, jaký máme harmonogram. Huta pro podání pozměňovacích návrhů je 25. únor v 17 hodin. A Hlasovat o tomto stanovisku budeme 20. března v tomto výboru a výbor EMPL bude hlasovat 23. dubna. Tímto tedy uzavírám tento bod a přejdeme k bodu číslo 9 rozvojové cíle tisíciletí stanovení rámce pro po roce 2015. Rád bych udělil slovo paní Delovou, která je navrhovatelkou. I don't see Mrs. Delvaux, but... Uh... Paní Delvo, zdá se tady není, nevidím ji. Je tady někdo za EPP, kdo by vystoupil na místo paní zpravodajky? Miss Bauer. Bauer. Vidím, že záporně vrtíte hlavou, že to nebudete vy. Is there any shadow who wants to, wants to take the floor? ze stínových zpravodajů, kdo by se chtěl vyjádřit? A nebo kdokoliv, kdokoliv další, kdo by rád promluvil k tomuto tématu. To je zvláštní. Yeah, obviously, yeah, everybody's happy. That that's že jste všichni se zprávou spokojeni, proto asi také nic eh, neříkáte. Většinou naopak diskuse bývá dlouhá dobrá. Komise tedy? Chce někdo za komisi promluvit k této věci? K této věci? Prosím. Děkuji. Děkuji. Couple of words maybe then on the draft opinion, which I... Děkuji. Já mám tedy několik poznámek k eh, návrhu stanoviska. My vítáme ten návrh, který se týká vývoje po roce 2015 a komisař P. Balks hovořil s vaším výborem Eh, o této věci a těší se na další jednání. Tedy vítáme návrh stanoviska a jsou tady dvě věci, které chceme zejména zdůraznit. Jednak posilování postavení žen jako předpoklad dalšího rozvoje a dále eh, pohled na, tedy důraz na jak kvalitativní, tak kvantitativní aspekty dosažení rovnosti. Eh, rodová rovnost je něco, co skutečně je předmětem diskuse nebo je vysoce na eh, seznamu priorit eh, v té diskusi vývoje v roce 2015. Tady jsme přesvědčeni, že toto téma je zásadní a důležité. My jsme nyní vypracováváme eh, sdělení k těmto rámcovým otázkám vývoje po roce 2015 a domníváme se, že odstraňování chudoby musí být jednou z klíčov, jedním z klíčových aspektů, že musíme ty stávající programy posunout eh, dále, ale zároveň připojit další rozměr těch tohoto úsilí. Nesmíme v této chvíli jaksi mm, odstoupit od možnosti připravit další konkrétní návrhy. Ty konzultace probíhají a my se domníváme, že legitimnost a úspěšnost či měření úspěchu této budoucí agendy je e, právě to, aby tuto agendu vedly ty země, které jsou tím nejvíce dotčeny. Musíme tyto, v těchto eh, zemích posilovat partnerství a musíme jejich snahy podpořit. Neměli bychom přitom být příliš preskriptivní, příliš ukládat úkoly, ale měl by to být eh, dvo, dvoustranný proces. Toto sdělení bude přijato koncem února. Těšíme se na následnou diskusi s parlamentem. Děkuji. Děkuji. Jedin, jediný stínový zpravodaj v této věci jsem já sám a tudíž bych se měl vyjádřit. Chci říci, že cíle tisíciletí jsou důležité v celé řadě oblastí a na celé řadě úrovní. Má to význam um, i proto, a proto se domníváme, že parlament by měl přispívat k dosahování těchto cílů milénia. Tyto budoucí cíle by měly být kvalitativně zaměřené tak, aby zvyšovaly zlepšovali postavení žen, protože ženy jsou nejvíce postiženy chudobou a také ztrátami, ztrátou zaměstnání. Takže ta, ty budoucí cíle by vždy měly zohledňovat a mít na paměti práva žen. Jsou tady i další cíle, které se navazují na ženské otázky a otázky rodové, například eh, oblast vzdělávání a eh, profesní přípravy. Je potřeba, aby ženy se účastnily dalšího vzdělávání. To je důležité pro jednotlivé komunity. Chceme zajistit, aby všechny tyto jednotlivé cíle měly jako jeden aspekt i otázku rovnosti pohlaví a je toto třeba navázat na další cíle, na které ukládá například Charta práv žen OSN a další e, dokumenty. Takže si představuji, že to je téma, které je průřezové a mělo by takovým zůstat. To, co EU e říká, to, co EU proklamuje, je velmi důležité, velmi význačné a náš výbor a výbor DEVE by k tomu měli přis, přispívat. A myslím si, že to, tato otázka je dobře řešena. A nyní slovo paní Bauer. So much, uh, I would like to... Děkuji. Já se chci omluvit uh, kvůli tomu hlasovacímu seznamu na zítra. Já chci poukázat na to, jak je důležité vyslat už signál v tomto stádiu práce, co se týče eh, problémů žen. Já jsem členkou delegace AKP a často se setkáváme s neuvěřitelnou situací a hrozivými problémy žen. Chci poukázat na minimálně dva takové problémy. Za prvé umrtnost matek. I přesto že dochází k zásadnímu poklesu eh, mateřské úmrtnosti v subsaharské Africe. I přesto jsou ta čísla velmi vysoká. Až 350 tisíc žen umírá ročně vinou nedostatku zdravotní péče. A mohli bychom pomoci, kdybychom eh, podpořili vzdělávání eh, a osvětu eh, v oblasti porodu. Takže to je téma, na které bychom se měli zaměřit, tedy osvětu mezi porodními asistentkami. A druhý e, problém, e, který se týká hrozivé situace v některých zemích, zvláště v západní a střední Africe, to je násilí páchané na ženách. Jsou zde obrovské počty obětí fyzického a sexuálního násilí. Denně více než tisíc žen. Je třeba se tomuto problému věnovat v naší práci. Já jsem byla překvapená, že v zemi, kterou teď nechci jmenovat, Tam, tam je naší prioritou boj s korupcí, což je sice dobré, ale eh, pouze díky našim reformám se nikdy nepodaří korupci zcela vymítit. Na druhou stranu bychom ale mohli eh, pomoci eh, v oblasti zdravotnictví a kdybychom se věnovali otázkám žen, protože je nápadné, jak závažné tyto problémy v rozvojovém světě jsou. Chci tedy sdělit, že jde o priority v naší rozvojové politice a bylo by dobře tyto priority ještě znovu přehodnotit na základě ohledu na eh, situaci žen. Yes, thank you, Chair. I apologize uh, for arriving a bit. Pane předsedo, já se omlouvám za poněkud opožděný uh, příchod a děkuji také za uh, vstup paní Bauer. Budu mluvit stručně. Dívala jsem se na návrh stanoviska a všechno to, co tam je, je dobré, ale já bych ráda, aby tento výbor šel trošku dál a nebyl tak krotký. Protože to, eh, co jste zde právě popsala, už říkáme nahlas celá léta, ale my potřebujeme přimět tedy eh, naši instituci skutečně ke krokům a e, generální e, ředitelství, které má na starosti práva žen a zdraví žen, e, vlastně dělá málo. A není to náhodou. Je to kvůli tomu, že tam chybí politická politická, politická vůle. Jedná se tady o cíle milénia myslím, že kdyby jakékoliv jiné části populace byla systematicky upírána práva na základní zdraví a e, integrita, tak bychom, e, myslím, e, napadli tuto zemi. Ale když se jedná o ženy, tak máme pocit, že tak to prostě chodí, je to těžké, je to smutné, ale tak prostě schválíme další usnesení. Já vám uvedu jeden konkrétní příklad, což je Eh, takzvaná, takzvaná protipotratová klauzule eh, v USA, jakákoliv. Tam jde o to, že eh, jde o zákaz poskytnout služby zdravotní, tedy potrat, ženám, které byly znásilněny v konfliktu, ale nesmí se o tom ani hovořit. To je něco, co jsme akceptovali jako Um, Evropská unie a znamená to v praxi, že ženy v situaci války, třeba v Kongu, které byly znásilněny někdy, někdy mnoho násobně, což se rovná mučení těm, že upíráme základní služby eh, v podobě ukončení těhotenství, které je důsledkem toho znásilnění a ještě o tom eh, mlčíme. Myslím, že eh, toto je pokrytectví, kterému bychom měli učinit přítrž. Není to teď, když schválujeme jednu rezoluci za druhou a zároveň zavíráme oči nad takovýmito politikami a postupy. Takže vítám toto usnesení nebo to, toto stanovisko a Ráda bych podala pozměňovací návrhy na jeho posílení. Děkuji vám, paní Enetfeld, za vaše vystoupení. My jsme to teď vlastně vzali tak od konce, protože napřed mělo slovo komise, pak jsem hovořil já jako stínový zpravodaj a pak paní Intfeld, ale teď je tu paní navrhovatelka, takže můžeme takto postupovat od konce. Stalo se, i když jsme měli napřed dát slovo navrhovatelce, ale teď už každý vlastně se vyjádřil. Tak ale, paní Delvo, paní navrhovatelko, máte slovo. Děkuji. Já se velice omlouvám, protože se zároveň konalo několik schůzí výborů. Dovolte mi, abych vám tedy naše stanovisko krátce představila. Rozvojové cíle eh, tisíciletí, ty první eh, brzy vyprší a chystá se redefinování tohoto rámce pro období po roce 2015. A příslušným výborem je zde výbor DV náš eh, výbor má možnost se vyjádřit a měl by se tedy vyjádřit v souvislosti eh, s rovností pohlaví a pozicí žen. Právě dvě cíle milénia se věnují specificky ženám. Cíl 3 eh, podpora rozvoje šancí a autonomie žen a cíl 5, který se týká zdraví matek tak přestože zde jsou takovéto horizontální cíle, je třeba stále ještě učinit mnoho pro zlepšení životních podmínek žen v rozvojových zemích. Pokrok, ke kterému dochází od roku 2012 eh, v rozvojových zemích jsou eh, znázorněny v jedné tabulce OSN, ale jsou tam ještě stále nedostatky, například co se týče počtu dívek, které navštěvují školy a podobně. Takže pokrok tam určitý znatelný je, ale eh, je relativně pomalý, ještě je tam mnohé co dělat. Eh, UNESCO také ukázalo, že v eh, školách vyššího stupně došlo k nárůstu z 10 na 35 E, dívek navštěvující, no, e, chlap, pardon, chlapců navštěvujících pravidelně v subsaharské Africe školu. Já zde nechci citovat všechny aspekty této zprávy OSN, tam tedy otázka zaměstnanosti, přístupu ke zdravotnickým službám i pro matky, e, otázky školství, přístup k podnikání. Je zde vidět velký rozdíl mezi městskými a vesnickými oblastmi, zvláště co se týče dívek. Chtěla jsem zde obhajovat i některé priority, které vyplývají eh, z určitých deficitů, o nich hovoří nejnovější eh, studie. OSN chystá novou definici, novou formulaci cílů tisíciletí. Nevíme, jak ta formulace bude vypadat, ale je důležité, že jeden z těchto cílů se má zabývat genderovou problematikou, ale to nestačí. Je třeba, aby se na toto téma pohlíželo zcela horizontálně a aby to bylo na toto téma výrazně zaměřeno i v oblasti ostatních cílů. Víme například, že ženy jsou často obětí extrémní chudoby nemají žádná práva, takže zde je genderová dimenze velice důležitá. Například chudoba žen má velký dopad také na zdraví těchto osob. Nebo další příklad školství a školy. Eh, má být stanoven všeobecný cíl, že děti mají navštěvovat eh, školy vyššího stupně ale i zde je třeba dbát na to, aby se nečinilo rozdílu mezi chlapci a dívkami. Měly by se tedy stanovit opatření, která zabrání eh, nerovnému zacházení s dívkami a chlapci, muži a ženami. Jde tedy o to, aby rámec po roce 2015 nedefinoval cíle pouze kvantitativně, ale a zvláště kvalitativně protože ty indikátory jsou e, koncipovány příliš mnoho tím kvantitativním způsobem a ta kvalitativní stránka dosud nebyla dostatečně zohledněna. Konkrétní příklad je například násilí na ženách, to je důležité téma, ale potom otázka, jak, e, jaké přijetí se dostává obětem tohoto násilí v nemocnicích, na policii, například pokud e, Eh, přijdou na policii, aby tam podali trestní oznámení. Jsou tam dostatečně vzdělaní lidé, eh, umějí policisté, doporučit ženy na další místa, která je mohou poskytnout pomoc a vůbec eh, půjdou ty ženy podat trestní oznámení. To jsou všechno věci, které zatím nejsou dostatečně ošetřené. To je tedy z oblasti všeobecných doporučení a v bodu číslo 3 jsem potom uvedla hlavní oblasti, kde potřebujeme ambiciozní cíle k tomu, aby se zlepšila životní situace žen. Tam je výčet nejrůznějších oblastí, kde příslušné organizace potřebují dostatečnou autonomii. Je důležité, aby ženy byly nezávislé, aby se měli možnost rozvíjet. Bod číslo čtyři, tak aby bylo možné rozvíjet tyto cíle a e, zvýšit rovnost mužů a žen, je třeba zohlednit to, že projekty potřebují adekvátní financování. Protože nyní e, můžeme číst mnoho věcí na papíře, ale chybí finance. Potom nediskriminace, zde potřebujeme další částky rozvojové pomoci. Myslím si, že pokud se situace lidí e, prostřednictvím rozvojové spolupráce zlepší, e, tak to bude přínosné pro všechny. Domnívám se, že opravdu potřebujeme předpisy o, týkající se nediskriminace, které budou zapracované v bilaterálních dohodách. Eh, umožňuje to dát našim partnerům možnost lépe definovat pravidla a být motivováni k tomu eh, zvyšovat eh, rovnost pohlaví. Já se ještě jednou omlouvám za pozdní e, příchod, ale těším se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Tak se mi för det. Och det na té. Děkuji. Normálně bych vám dal slovo jako první a všichni ostatní by eh, na vás reagovali, ale my jsme zde postupovali obráceně, takže se za to omlouvám. Chce se někdo vyjádřit k vystoupení zpravodajky? Doplnit cokoliv k tomu, co jste právě vyslechli? Ne, zdá se, že ne. Takže vám řeknu, jak vypadá pracovní rozvrh. Lhůta pro pozměňovací návrhy 25. února 17.00. Hlasovat se bude 20. března, výboj pro vývoj 23. dubna bude hlasovat a na plenárním zasedání budeme toto téma řešit v květnu. Tím tedy uzavírám eh, tento bod a eh, uzavírám tím i eh, naše zasedání mnohem dříve, než jsem očekával. Překvapivě předčasně zítra se sejdeme v 10 ráno. Těším se s vámi. Naschledanou v 10 ráno.